Mes chers collègues, Milí kolegové, milí kolegové, zahajuji schůzi. Připomínám vám, než dorazí poslední opozdělci, a vítám zde generálního ředitele z Komise pro rozpočet a také Připomínám, že dnes odpoledne máme velice, velice nabitý program a začneme hlasováním. A bude to významné hlasování, protože se to bude týkat rozpočtového usnesení především, ale ještě další nás čekají. Eh, prosím o klid. Eh, ti, kteří eh, chtějí hovořit mezi sebou, tak prosím, ať opustí sál. Nejprve ale musíme popřát Jutě Hauk k narozeninám. Juta v pátek oslavila čtyřicátiny. To jsme rádi, že e, e, budeme moci to s ní, pokud budeme chtít, těch z vás, kteří budou chtít, oslavit. Za prvé přijetí programu, to je bod jedna. Před naší schůzí, těsně před schůzí, jsem od paní Vertman dostal žádost. Paní Vertman. Já jsem právě říkal, že jste se na mě obrátila, abychom odložili hlasování o vaší zprávě. Je to tak? tak abyste mohla opět se skontaktovat s frakcemi a byste zjistila, jak je to s jejich pozměňovacími návrhy. Je to tak? Ano, prosím. Děkuji za slovo. Pokud jde o energetické zdanění, o touto směrnici, mám na vás eh, prozbu v pozměňovacím návrhu číslo 1. Tento návrh jsem přechodně stáhla s ohledem na postoj parlamentu. Existuje určitá snaha nalézt kompromis. Dohodli jsme se na tom s kolegy z EPP a z SAD a proto bych chtěla požádat, abychom hlasování odložili na příště, aby se všichni zástupci frakcí mohli sejít a abychom se dopracovali společně ke konečnému znění. Výborně, děkuji. Takže z pohledu termínu to je zcela možné, tak abyste mohla eh, s nimi dospět k politické dohodě, tak to stáhneme z programu a zapíšeme na program příští schůze. Bod 2. Schválení zápisu ze schůze z 22. září máme za to, že je odsouhlasený, pokud nikdo nevznese připomínky do konce schůze, sdělení předsedy ty jste obdrželi v Kobo News a navrhuji tedy, abychom hned přešli k bodu 8. Začneme tedy hlasováním. Máte všichni kartičku? Všichni určitě ji mají. A zároveň si vezměte návrh usnesení Eh, Francesky Balcány a Jose Manuela Fernandeše, našich dvou zpravodajů. Všichni mají, máte všichni hlasovací seznam? Ano. Všichni mají kartičku? Ne. A ještě tedy koordinátor EPP nemá tedy svoji hlasovací kartičku, jak to vypadá, ale eh, vzhledem eh, eh, a k tomu, že může hlasovat na dálku, už tady ani není. Takže za prvé, kdo je pro první návrh? Kdo je proti návrhu číslo jedna? Děkuji, zdržel se zamítnout návrh. Číslo dva, Giovanni Lavia, kdo je zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Spravodaj, e, e, spravodajka je mezi námi, ano. Omlouvám se, Francesca je e, příliš daleko, taky nevidím. Návrh číslo 3. Miguel Portaš odpadá. Ne. A druhá část odpadá. Ne, omlouvám se. Nejprve budeme hlasovat o návrhu číslo 3. Kdo je pro, zpravodaj proti? Proti? Zdržel se? Je zamítnut. Nic neodpadá tedy. Návrh 4 pana Alvara a další. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 5 Miguel Portaš. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 6 paní Vertman. Zpravodaj proti. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnut. 7, pan Lavia, pro, zpravodajka je proti, pro, pardon, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 8, pana Portaše, zpravodaj je proti, Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 9, Gören Ferm, zpravodaj je pro, pro, proti, zdržel se, přijat. 10 pana Vilmota. Zpravodaj proti. A paní. Paní, paní Glenis Vilmot. Angličanka. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti? Hmm, zamítnut. 11. Claudio Morgantig. Zpravodaj proti. Kdo je pro? proti, Slyšel se zamítnout. 12. Čovany Lavíje. zpravodaj pro. Kde pro? Proti, zdržel se přijat. 13. Miguel Portaš, zpravodaj proti. Pro? Proti, zdržel se zamítnout. 14. Miguel Portaše, zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnout. 15. Pana Alvara a liberálů, zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 16 pana Portaše, zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnut. 17 Grenferm, zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, většina je pro. A první část návrhu 19 odpadá tímto. A nejprve musím hlasovat o 18. Pana Portaše, kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnut. Nyní hlasujeme o druhé části návrhu 19. Zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 20. Miguel Portaž. Zpravodaje proti. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 21. Garen Ferm. Zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnut. Přijat. 22 Mikkel Portaš, který je slučitelný s tímto zpravodaje proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se samitnout. 23 Helga Triple. A to po částech, třech částech. První část jenom adverbium deeply. To se nelíbí zpravodajce. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Deeply se zamítá a zůstane to tedy pouze na povrchu, nebo je to hloubky. Druhá část, regrets, až po energy research. Spravodajka je pro. Kdo je pro? A proti. A tak, zkusíme, jestli funguje elektronika. a budeme hlasovat a přidáme jedno jméno. Eh, hlasujte elektronicky. pro, 25 proti, návrh je zamítnut. A třetí část. A má, má smysl ta třetí část? Tak má, ano. No, když už tam nebude ani první, ani druhá část. Jak tam můžeme říct slovo therefore, když tam předtím nic nebylo? D'accord. La troisième partie peut Třetí část. No, no tak, dobře. Možná budeme hlasovat, ale zrušíme, vypustíme slovo therefore, protože tam není na co se odkazovat. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Helga. Eh, proti? Většina. Zdržel se, také to odpadá. A nakonec eh, již nám nic nezbylo z tohoto návrhu 23. Vidíte, třikrát jsme vystřelili a eh, celý článek jsme odstřelili. A návrh 24. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnut. 25. Zde máme ústní pozměňovací návrh. Ehm, nicméně vyjadřuje svoji ochotu vyřešit eh, otázku extrafinancování, které je potřeba pro ITER do konce roku 2011. Kde pro? Proti? To je logické, zdržel se. Děkuji většina je pro tento návrh. A 26 se je stažen, Gören stáhl, 27, Miguel Portaš zpravodaje proti. je pro? Proti. stažel se zamítnut. 28, Giovanni Lavia, zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijat. 29, Miguel Portaše, zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnut. 30 Angeliky Bertman, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. A tady máme teď kompromis, ale na žádost EPP po částech. První část decides the reduction of youth unemployment. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat druhá část, eh, nicméně apeluje na komisi až eh, tedy po tyto programy zpravodaj pro kde pro. Proti. Prověříme. Hlasujeme elektronicky a Salvador může hlasovat. Končím hlasování. 14 pro, 26 proti, návrh je zamítnut. Druhá část zamítnuta. Třetí část rovněž navrhuje až po program Erasmus Mundus. Zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. A část dvě je zamítnuta v tomto kompromisu, zbytek je přijat. A znamená to, že lze mít za to, že pozměňovací návrhy, které následují jako 31, to také tam spadá. Ano, 32 také, 33 také a 34 paní Wertmann také. Výborně. A dostáváme se k návrhu 35 liberálů. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Liberálové konzervativci. Pan Hartong proti? zhruba všichni, zdržel se zamítnout. 36, stejní autoři, kdo je pro? Stejná většina. Kdo je proti? Stejná většina, zdržel se zamítnout. A teď je třeba hlasovat o 37 a e, na rozdíl od seznamu, tak navrhovat navrhovatel nenavrhuje e, to doplnění, takže 37 jako takový. Kdo je pro? Proti? Elektronicky hlasujeme. Hlasujeme o návrhu 37. Již to není považováno za doplnění. Ne. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 22 pro, 30, 17 proti přijat. Návrh a takže 37 je přijat a proto odpadá 38. Byl kompatibilní s 36, ale ne s 37. Ale je třeba hlasovat o 39. Miguel Portaž, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 40 stejného autora. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 14 stejného autora pro, proti, zdržel se, zamítnut. 15 liberálové, zpravodaje pro, proti. A... No, no, business as usual. Le... Já jsem někde v oblacích, omlouvám se, tak se vracíme zpátky na stránku 4, návrh 41. Goran Ferm. Zpravodaj pro, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 42, ten tam již spadá. 43 liberálů. Zpravodaj pro, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 44. Ten tam také již spadá. Miguel Portaš, to jsme již vyřešili. 45 Helga Triple ve dvou částech. První část eh, apeluje na až eh, tato výzva, z je pro, pro, proti, zdržel se. Já myslím, že většina je pro, necháme si to ale prověřit elektronicky. A již nemám právo hlasovat já, nebylo řečeno, takže já nehlasuji a hlasujte všichni rychle, dobře a je hotovo. Konec hlasování. 14 pro, 26 proti. Tato první část je zamítnuta. A druhá část má ještě smysl? Ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. A takže mm, opět zamítnuto. Nyní 46. Spravda eh, je pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijata. Přijat. 47. Helga Triple. Zpravodajka je pro. Pro. Proti. Elektronicky prověříme. Hlasujeme o 47 Helgy. Hlasujte, já hlasovat nebudu. Hlasujte rychle a dobře, efektivně. Konec hlasování. 19 pro 21 proti, návrh zamítnut. 48. Grenferm Firm. Spravodajka je pro. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. A 49 také je identický. A nyní zde máme kompromis B od Francesky. Kdo je pro? Děkuji. Proti zdržel se. Děkuji, je přijat. A následující dva návrhy tudíž odpadají. Dostáváme se k 52 Juta Hauk. Po částech. První část hm, stanoví environmentální legislativu, spravedlivé pro, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, druhá část a žádá až po konsistentním způsobem zpravodajka je také pro, kdo je pro. Proti. Většina je proti. Ta druhá část je zamítnutá. A nyní návrh 53. Zde, pokud se nemýlím, máme zde kompromis B bis, týká se odstavce 32 a budeme hlasovat. Všichni jste obdrželi tento dokument, ano? Je to doplnění k odstavci 32. Francesco, jak to je? Já si myslím, že jsme nehlasovali o 53. Ano, to je správný dojem, poněvadž pokud já jsem to dobře pochopil, ale vy mě když tak opravíte. Já bych radši hlasoval o vašem kompromisu nejprve. To je, co navrhuje zpravodajka. A pokud ano, tak hm, potom tam budou spadat i 54 57 a odpad 56, 54 a 53 eh, odpadne. Takže já chci, abychom nejprve hlasovali o návrhu zpravodajky, kompromisu. Pokud bude přijat, tak zbytek odpadne. Pokud ne, tak budeme o nich hlasovat. Takže proto začínám kompromisem. B. Bis zpravodajky. Kdo je pro kompromis? Proti? Zdržel se? Je přijat. A tudíž všechny ostatní pozměňovací návrhy 53, 54, 55 a 57 57 jsou pokryty již. Ne, 56 ne. Samozřejmě s tím uvidíme, co nám řekne k tomu Čovany. My máme za to, že návrh 55 není obsažen v kompromisu a tudíž bude třeba o něm hlasovat. 55. To je návrh paní Holtmajer? Ano, dobře. Ne 57, 55 je to tak. Cinquanta cinque. Výborně. Takže ano, zpravodajka souhlasí a je proti tomuto návrhu, ale i tak budeme o něm hlasovat. Kdo je pro návrh 55? Kdo je proti? Je třeba hlasovat elektronicky. Výsledek je, je velice těsný. Já nehlasuji, ale vy ano. Do botiklu. Bez hlasování. Ne, 50, 21 <laughs> pro, 20 proti. Takže návrh 55 je přijat a přidává se ke kompromisu, protože je s ním slučitelný. A nyní budeme hlasovat o 56. 56 Helgi Triple. A e, takže e, pro, proti, zdržel se, je zamítnut. 57 je e, pokryt, spadá tam již. 58 ne, ano, 57, ano, 58, o tom musíme hlasovat, ale e, zpravodajce se již nelíbí, když si ho přečetla ještě jednou, takže proč? A kdo je pro? 58. Kdo je proti? Elektronicky si prověříme 58. Tady ty většiny byly těsné, tak eh, já nehlasuji a hlasujte vy. Konec hlasování. Je to teď naopak, 20 pro, 21 proti, takže 58 je zamítnut. 59, Miguel Portaš, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti, slyšel se zamítnut. 60, eh, pana Alvára. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 61 pana Šimanského. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Je zamítnut. Je zamítnut. 62 Miguel Portaš. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnout 63, paní Vertman, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnout 64, Miguel Portáš, zpravodajka je pro. Pro. Proti? Zdržel se? Přijat. 65, Jutta Hauk, zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. A nyní se dostáváme ke kompromisu C Francesky. Kdo je pro? Proti? Udržel se přijat. A následující dva odpadají. 68 Giovanni Lavia, zpravodajka je proti. Kdo pro? Proti. Zdržel se. Je zamítnut EPP tedy. 69 stejného autora. Je to ústní návrh B. Připomíná, že zvyšují se potřeby s ohledem na spolupráci s Azií a Jižní Amerikou by měly být reflektovány v rozpočtu roku 2012. Pro také pro kde pro? Proti? Zdržel se přijat. 70. Skupina liberálů. Pro? Proti? Zdržel se přijat. A Teď si obrátím dobrým směrem. 71 Miguel Portaš eh, pro, proti, zdržel se zamítnut. 72 Jutta Hauk eh, s ústním návrhem. Spravdojka eh, je pro, kde je pro, proti, zdržel se přijat. 73 pan Van Dalen, zpravodajka je proti, kde je pro, proti, zdržel se, Od 74, Miguel Portaž, Pravodek proti, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 75, Jutta Hauk, ústní pozměňovací návrh D. Má to být doplnění návrhu 75. Pro? Proti? Děkuji. A zde budeme muset prověřit elektronicky. A trochu počkáme, protože se nám technika přehrála. Funguje to? Hlasujte. Já pořád nehlasuji. Je nás tady moc za EPP. Hlasujte. A konec hlasování. 19 pro 22 proti. Ústní návrh je zamítnut. A blahopřejeme Francesce. Tím jsme odhlasovali tu část usnesení, eh, která eh, byla k její zprávě. A ale bohužel musíme pokračovat ještě. Other sections. Sekretariát si opatří kompromisní návrhy. A takže můžeme pokračovat 76 Miguel Portáš, zpravodajka proti pro, proti, zdržel se zamítnout 77. Tady máme společný návrh zpravodajky a e, Miguela Portaše, tedy e, jednotná fronta. Portugalska bychom zrušili ten odstavec 56 pro, proti, zdržel se, přijat. 79 zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdržel se, děkuji. Hm, takže je přijat 80 eh, pana Alvara, což je doplnění, ale odpadá odpadá. Takže žádné doplnění nebude. 81, Miguel Portaš. Zpravodaj je proti. Pro. Proti. Zdržel se. Je zamítnut. 82 zpravodaj je pro. Proti. Zdržel se přijat. 83 je slučitelný, ale zpravodaj je proti. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnout. 84 Miguela pravda je proti, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnout. 85 stejného autora, zpravda je proti, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 86 to je ústní pozměvací návrh technického rázu zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Jo, tak se vám to líbí, skutečně, ale mm, radši elektronicky. Tento technický ústní návrh, jak vidím, je předmětem rozdílných názorů, tak hlasujeme elektronicky. Jeden EPP navíc. Kromě mě ještě jeden navíc. Jeden zmizel z EPP, dobré. Konec hlasování. Konec hlasování. Mládeži, konec hlasování. 37 eh, pro, 3 proti. Já jsem ten film nepochopil, ale je to jedno. Takže to je 88 a po tvrdé bitvě přijat. Opět portugalský návrh, další. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Co dělají socialisti tam? Návrh 89. 89. No, fell. No, no, no, no. No, no, ona voté 88. Ne, už jsme hlasovali o 88. Aha, to byl jiný technický ústní návrh. Je jich příliš nějak těch technických návrhů. Takže musíme teď hlasovat o návrhu 88. 88. Spravodaje, jenom spravodaje. Je v tom sám. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. A nyní se dostáváme k 89 a 90. Portugalský návrh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Přijaty. 91 zpravodaj, kdo je pro? Proti? Prověříme elektronicky. Elektronicky všichni za EPP mohou hlasovat. Konec hlasování. Všichni hlasovali 24 pro, 17 proti přijat. 92 Miguel Portaš, zpravodaje pro, pro, proti, zdržel se přijat. 93 zpravodaj má ústní pozměňovací návrh. Vy jste ho dostali, ano, máte ho, takže jste pro tento návrh s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijat. Většina pro. 94. Opět ústní technický návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Strčil se přijat. 95 odpadá. 96 a 97 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat a socialisté jsou v opozici sami. A teď se dostáváme, ano, 98 odpadá, 99 a 100. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Stačil se přijat návrh 101 Miguela Portaše. Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. A je třeba hlasovat o 102. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Stejná většina, obrácená, přijat 103, je stažen. 104 s ústním návrhem zpravodaje, který jste dostali na papíře. A má, socialisté žádají dílčí hlasování ke 104. První část Welcomes až po Mutual Confidence. Je to tak? Jde o návrh 104. První část. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. První část je přijatá a druhá část od Considers až po Since Then. Taky zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? EPP proti socialistům. I když to není úplně jasné, tak elektronicky prověříme. Elektronicky. Hlasujte, hlasujte. Ještě chybí hlasy. Přidejte, přidejte ještě hlasy. A Eh, dopijte kávu a hlasujte. Konec hlasování. Konec hlasování. 21 pro, 15 proti. Druhá část je rovněž také přijata. A návrh 105. pravodaje, kdo je pro? Proti. Zdržel se lehkou většinou. Přijato. 106. S ústním návrhem a dílčí hlasování, split vote. Tento návrh nes, není pokryt tím předchozím, takže. No, je pas de split. Je ne vois pas un split. Ne, není tady dílčí hlasování, já to nevidím. Nevidím. Hlasujeme o 106, který je slučitelný s předchozím. Spravodaj je proti. Pro, ne, pro, je pro. Omlouvám se, ústní návrh. Calls on the Bureau not the index a tak dále. To je ten slavný pozměňovací návrh, ano. Takže s tímto návrhem, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Většina je pro. Pro 106. A přejdeme k 107. Ben oui, mais c'est Il est couvert. Bon. Tam. Ano, ten tam ještě je to pokryto. Takže 108 ne, ten není pokryt žádným jiným. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Il y a un speed vote au 108. Oui, pardon, excusez-moi. Já se omlouvám. Bon, alors le 108. 108, první část eh, od urges až po elections, tak to je pokryto již. Nevíme, ale budeme hlasovat tedy. Nevíme. Co si myslí zpravodaj o první části? Je proti, tak se ptám, kdo je pro. Zvláštní, také zvláštní, kdo je proti. Zvláštní politické většiny, tak si to radši prověříme elektronicky. První část. 108. Hlasujeme. Konec. Všichni odhlasovali vynikající, všichni odhlasovali výsledek. 18 pro 21 proti první část je zamítnuta. A druhá část má smysl? Teď to ensure až eh, po allowance. Má smysl. Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Nic. 108. Nic. 109 paní Wilmot. Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 110 zpravodaje. Je to ústní pozměňovací návrh, ano. Il est couvert. Donc le 110... Je mm, tam pokryt, takže eh, ne. A 111, 107 byl přijat, takže odpadá 111 kontrolujte mě. 112, 113, eh, zde se zpravodaj dohodl se socialisty, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijat. 114 stažen, 115 Grand Firm, zpravodaj proti. A již tam je pokryt. 116 ten není pokryt. Máme zde ústní pozměňovací návrh zpravodaje eh, eh, vypustit by the cost accounting office pro, proti, zdržel se, přijat. 117 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 118, kdo na firma, zpravodaje pro, proti, snažil se, zamítnout 119. Eh, Grand Firm a ústní pozměňovací návrh zpravodaje pro, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 120 eh, liberálů je kompatibilní a ústní návrh zpravodaje, kdo je pro, proti, 120 Alors, le 120... 120 odpadá kvůli 119. Dobře, takže 121 také odpadá, taky Holmeier odpadá. Krásný, eh, krásný eh, <laughs> bavorský oděv. Tak, 122, Grand ferm, Tauro je pro, pro, proti, zdržel se, přijat. 123 zpravodaje a pana Morgantinyho. Kdo je pro? Proti? A elektronicky. Hlasujeme elektronicky o 123. Hlasujeme. Konec. Všichni hlasovali. Výsledek 22 pro, 17 proti návrh je přijat. A 125 odpadá tímto. A hlasujeme o 126 Grand Firm. Zpravoda pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijat. 127. Stejní autoři. Pro. Proti. Zdržel se přijat. 128. Stejného autora pro. Proti. Zdržel se přijat. 129. Můžeme hlasovat. Amblok. 129, 130, 131. Amblok. Ano. Dobře, zpravodaje. Pro? Pro? Proti? Zdržel se? Jsou oba, teda všechny tři přijaty. 132, Helga Triple, zpravodaj je pro, je pro, proti, zdržel se, přijat. 133 je stažen, 134 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. A ty následující dva tudíž odpadají a dostáváme se k 137 Gualtieri Wogen s eh, dvěmi částmi. První část eh, skončí to s paní Eštanovou a zpravodaj se líbí. Kdo je pro? Proti? Přijat. Druhá část DFO až po lifted zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Je třeba si to prověřit, není to jasné. E, druhá část návrhu 137. Hlasujte elektronicky. Konec hlasování. Konec hlasování. Co nám říká? 16 pro, 25 proti, druhá část je zamítnuta. 138 pana Fernandeše, zpravodaj, kdo je pro? Proti? Elektronicky hlasujeme. Já se omlouvám, ale elektronicky o 48. Hlasujte. Konec hlasování. 23 pro, 16 proti přijat. Návrh 139 který je slučitelný s návrhem 138 zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijat. 140 zpravodaje pro. Proti. Zdržel se přijat. 141. Ve dvou částech. První část Remarks až po Commission. Zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijat. Druhá část od DEFO až po Reinstated. Zpravodaje proti. Kdo je pro? elektronicky. Druhá část 141 elektronicky. Hlasujte. Konec hlasování. 16 hmm, pro, 24 proti, zamítnuto. 142 zpravodaje. Zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti, přijato. 143 zpravodají ne, ten odpadá. Ten odpadá a nyní... Ne, před závěrečným hlasováním ještě jsem chtěl připomenout, že obsah eh, stanoviska výboru Afco, AFET, EKON, AGRI, EMPLE, ENVI, Inco, ITRA, PEŠ, PETI, REŽI, TRANS, že ty byly zohledněny e, v co největší možné míře e, v návrhu zprávy, v kompromisech a v hlasování. A především vzhledem k těm konzultacím, které vedl zpravodaj s těmi specializovanými zpravodaji, respektive navrhovateli ze zmíněných od dalších výborů. Takže tyto návrhy jsou obsaženy v hlasování našeho výboru a bude to jako příloha k usnesení. Nyní závěrečné hlasování o usnesení a hned hlasujte elektronicky. Já bych rád také hlasoval. Já uvidím, zda můj hlas nebude navíc. Není. Tak mohu. A budu. Odhlasoval jsem takže tím končíme s hlasováním. Výsledek. 34 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel. Bravo. Paní zpravodajko a pane zpravodaji. Alors, je vous propose maintenant Navrhuji, abychom přešli k bodu 9. To bude velice rychlé. Zpráva Böge. O uvolnění prostředku z nástroje pružnosti ve prospěch evropské politiky sousedství a rámcového programu pro výzkum. Bude pouze jedno hlasování. Milí kolegové, uklidněte se, kolegové. To je zpráva, kterou potřebujeme jako doplněk k našemu hlasování o rozpočtu, poněvadž jde o to zahájit eh, tu možnost používat nástroj pružnosti, čerpat z něj, tak, abychom mohli eh, eh, financovat ty prostředky, které potřebujeme v kategorii 1a a 4. Je třeba tedy mít možnost aplikovat tento nástroj. To znamená, že Eh, to znamená revizi finančních výhledů. Ne, ne, omlouvám se. To znamená, že se použije ustanovení interinstitucionální dohody, který právě upravuje čerpání tohoto nástroje flexibility. Máme zde specialistu Reimera Bökeho, který zde není, ale on se dohodl s Franceskou, takže Francesca eh, Eh, nám řekne, jak to je a budeme hlasovat hned poté, Francesco. Eh, po schůzi koordinátorů stručně jsem jednala s kolegou Bergem eh, ohledně názvu eh, zprávy a jednoho odstavce, odstavce 2. A dohodli jsme se na tom, že změníme ten odkaz, zmínku o Research Framework Program a že to změníme eh, v termín strategie 2020. Takže eh, odstavec 2 a název eh, jsme chtěli takto změnit, abychom zde Eh, se eh, zmínili o tom, že tento nástroj se může používat šířeji, protože strategie 2020 eh, obsahuje tedy i ten rámcový program, takže jsme to rozšířili a proto jsme chtě, chtěli zde rozšířit tu možnost používání, respektive to tam správně popsat, čeho se to týká. Děkuji, děkuji, kdo je pro tuto zprávu. Tak jak jsme ústně slyšeli, zde ještě pozměněno, kdo je pro proti, zdržel se, 5 proti, 7 proti, přijato. A připomínám, že náš akční plán, naše strategie obsahuje hlasování v výboru, v našem výboru, to jsme udělali, přijali, přijali jsme právě Reimerovu zprávu, ale v plénu předložíme, až e, nastane závěrečná dohoda na rozpočtu, tedy po dohadovacím řízení. To je asi ta nejlepší metoda, abychom co nejlépe využili i ten manevrovací prostor pro vyjednávání. A můžeme nyní se vrátit k hlasování o opravném rozpočtu číslo 5. To je zpráva Helgy Triple, Evropský inspektor ochrany údajů a Evropská služba pro vnější činnost. Máme dva pozměňovací návrhy. Nejprve se to týká té organizační tabulky. To je návrh zpravodajky. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. A poté je to k článku 2, návrh 1 Roberta Gualtieriho. A je stažen. Je stažen. Poče, již je to pokryto v novém textu. Výborně. Takže závěrečné hlasování o zprávě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A takže to je téma, které si můžeme dát na program jednání v rámci příštího trialogu s radou 16. listopadu. 16. listopadu na programu to bude. A dokonce ještě předtím jedno jednání. Ale nejprve jsme v plénu, takže 16. 16. listopadu. A e, nyní hlasování o zprávě Vertman, to bylo od předloženo a dostáváme se tímto k bodu 12. Zde máme e, několik tedy bodů v rámci toho e, Evropského fondu a Barbara Matra nám to představí a budeme hlasovat. Sì, Presidente, eh, Oui, alors, Barbara, on a... Barbaro, my zde máme jedno hlasování. Týká se to Renaultu. My jsme to minule odložili, vedla se dlouhá diskuze s výborem pro zaměstnanost o tomto a e, my jsme měli v hlavě několik řešení, to nám řeknete. Dáme zprávu i komisi a potom všem, kteří si budou přát, protože my jsme ještě nevedli rozpravu na téma a my si musíme trochu precizovat stanoviska různých stran, i e, co si myslí Evropská komise, abychom věděli, a výbor pro zaměstnanost a tak dále. Paní zpravodajka, děkuji, pane předsedo. Takže já eh, eh, bych se chtěla vyjádřit k této zprávě. My jsme to odložili na žádost výboru pro zaměstnanost, eh, poněvadž je třeba si i provést určité kontroly v Renaultu. To byla velká žádost, jedna z největších žádostí na čerpání od roku 2006, protože jde o 24 miliony eur, jde o velkou částku, jde o pomoc pro 3500 pracovníků. A je to velice citlivá otázka, kterou nám prezentoval výbor pro zaměstnanost a sociální věci a e, paní Beres, předsedkyně nám to představila. E, ta situace je dost kontroverzní zde eh, tedy několik eh, pracovníků Renaultu si zvolili již v roce 2008 eh, předčasný odchod do, do důchodu. Jsou to vlastně bývalí zaměstnanci a vlastně v roce 2010 ale se změnil zákon, to znamená, již nemohli odejít do důchodu v, tom věku, ale protože to bylo prodlouženo do, do, let, do 72. roku, takže protože neměli na to už by nárok. Ve zprávě výboru pro zaměstnanost a sociální věci, tak tam se žádá náš výbor pro rozpočet, abychom zde e, e, tu část těch převodů dali jaksi na čekačku, tak aby Evropská komise mohla potom jednat, intervenovat a provést si audit v Renaultu, tak aby si to skutečně prověřili v Renaultu, jak to je aby si prověřili to, že skutečně ta firma mm, mm, přijala nejlepší legální možná finanční opatření eh, pro podporu těchto zaměstnanců, aby jejich penzijní práva byla ochráněna a to především eh, se to bude týkat těch, kteří odešli dobrovolně předčasně do důchodu, že tedy jejich práva jsou zachována. Samozřejmě Náš výbor pro rozpočet vždy dobře eh, spolupracoval s výborem, takže jsme eh, si to objasnili a eh, my v posledních letech nikdy jsme nezažili nějaké problémy v našem jednání, takže i v tomto případě bychom chtěli, abychom vystupovali jednotně, abychom se semknuli. A zde paní zpravodajka za a, a z výboru EMPL a já jako zpravodajka za náš výbor, tak musím si připomenout naše povinnosti. A naše povinnost je eh, samozřejmě držet, dodržet eh, finanční nařízení a nařízení o tomto fondu, kde se nehovoří o tom, že můžeme blokovat takovéto sumy, sumy které jsou určeny vládám, respektive podnikům, které požádali o čerpání a především zde, když se podíváme do historie tohoto fondu, tak vždycky, nikdy tam nebyl nějaký takový audit požadován po komisi. Nikdy se nepožadovalo, aby komise si prověřila, auditovala užití těchto eh, prostředků pro účely podniků, které o to žádají. Já jsem vždycky eh, říkala, že tyto prostředky se nedostanou rovnou do těch podniků ne, nejsou určeny pro restrukturalizaci těch podniků, ne, jsou určeny zaměstnancům, konkrétním lidem a mm, tak tedy ten eh, fond eh, jsme definovali. My spíše mu říkáme fond solidarity, protože jde o to, aby ti zaměstnanci opět se mohli začlenit na trh práce, aby se mohli integrovat a e, e, jde tedy o e, reálné lidi, evropské občany, kteří přišli o práci. Takže vlastně není možné tady žádat o audit. A já vím, ale zde máme komisi přítomnou, takže možná komise by, pokud pane předsedo souhlasíte, tak bych ráda, aby komise nám vysvětlila ještě tuto věc, aby mi to objasnila. Děkuji výborně, děkuji. Já zde mám několik žádostí o slovo a navrhuji nejprve dát slovo paní Grilie, pan Darden nejprve, pan Darden, výborně, pan Darden, potom paní Grilie, Helga Triple, pan Rike a Evropská komise zastoupená generálním ředitelem, pan Darden. Merci, président. En fait... Děkuji, pane předsedo. Barbara právě vysvětlila, jaká je situace. To je situace, mm, se kterou jsme se ještě nesetkali a možná eh, eh, Eh, nemůžeme eh, argumentovat tím, že jsme to ještě nezažili, takže to je neproveditelné. Ne, je to taková zvláštní situace, která je spojena i s vývojem legislativy Francii a týká se to několik desítek či stovek jenom pracovníků a nezapomínejme na základní cíl, jak i Barbara ostatně připomněla, to pomáhat zaměstnancům, pracovníkům. Proběhly četné kontakty mezi výborem pro zaměstnanost, dotčeným podnikem, odborovými svazy, kteří zastupují zaměstnance. A já si myslím, že to, co bylo přijato ve výboru pro zaměstnanost, eh, si zaslouží to, abychom to i reflektovali v rozhodnutí našeho výboru. A právě proto my s Estelou jsme předložili pozměňovací návrhy, ústní návrhy a žádáme, aby eh, abychom podpořili to no, novátorské rozhodnutí, tak abychom podmínili část té pomoci eh, tím eh, eh, stavem, který se zjistí v Renault. Estelle chce doplnit? Ano. Juste pour dire que ça n'est pas une question délicate, Madame Matera, c'est un sujet extrêmement... Ano, já bych jenom chtěla říci, že to není nejenom citlivá otázka, ale je to taková velice závažná otázka. Pan Eh, Tavares je francouzským ředitelem Renault a poukázal na to, že v Sanduville jsou stovky propuštěných lidí. A bohužel zde nemám ta přesná čísla, ale mohla bych vám je dát k dispozici. Eh, existují různá čísla od úřadu a od samotné společnosti. Nicméně já bych chtěla poukázat na to, že problém spočívá v tom, že soud rozhodl, že Renault získá některé ze svých peněz zpět. Takže eh, to znamená, že to nepůjde přímo eh, pracovníkům. A z tohoto důvodu zde existuje určité nedorozumění. Eh, někteří nechápou, proč by peníze měla dostat společnost a několik pracující. 300 zaměstnanců je v problematické situaci. Mohli bychom mít k dispozici seznam jejich jmen. Je potřeba mít eh, na paměti, že eh, v plénu se bude hlasovat na základě kvalifikované většiny, takže tam bude eh, těžší schválit návrh spíše než tady ve výboru pro rozpočet. Nicméně si myslím, že všichni chceme pomoci zaměstnancům. A já bych chtěla trvat na tom, abychom správně využívali prostředků z tohoto fondu. Děkuji, pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Je třeba zde oddělovat dvě věci, lidskou a sociální věc, sociální, lidské a sociální aspekty. Přibližně 200 pracovníků se dostalo do neočekávané situace, protože se změnil zákon. Chtěl bych připomenout několik věcí. Za prvé, nemáme možnost požadovat audit to není možné provést z právního hlediska. Finanční nařízení poukazuje na to, že část peněz nemůže být dána stranou. Buď uvolníme všechno, nebo nic. A myslím si, že komise to také potvrdila. Dále bych chtěla poukázat na to, že tuto žádost předložil francouzský stát a zohledňuje to, co zde zaznělo. Existuje zde specifická situace těchto pracujících. Jejich situace se v minulosti Ehm, ignorovala, zapomínalo se na ní. Ehm, myslím si, že my bychom eh, zde neměli eh, činit politická rozhodnutí místo státu. Je zde ale jedna věc, která je možná trochu šokující, podle mého názoru, a to, že zde existuje nebezpečí, eh, že bude problém s hlasováním, kde bude požadována kvalifikovaná většina. je zde ehm, toto uvolnění z EGF ehm, ohroženo. Je třeba v každém případě dodržovat pravidla. Ehm, několik set eh, pracovníků Renault zde čelí velkým problémům. Nicméně eh, to by měl řešit francouzský stát. My nemůžeme nelegálně eh, řešit tyto věci za Francii. Nemůžeme uvolnit pouze část peněz. Děkuji paní Triple, Helga Triple. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že eh, z našeho pohledu je tento případ skutečně citlivý a také problematický. A jak řekla Barbara Matera, v minulosti několikrát eh, doslo eh, ke stejné interpretaci situace mezi výborem pro rozpočet a výborem pro zaměstnanost, ale není tomu tak v tuto chvíli. A myslím si, že to je určitý náznak toho, že zde existuje více problémů než v jiných případech. A proto se domnívám, že musíme být opatrnější a musíme požadovat eh, vyjasnění. Není možné říci, eh, není zde žádný problém a měli bychom přestat o tom hovořit. Myslím si, že něco takového by eh, nebyl správný přístup. Děkuji, Helgo, a ještě Ingeborg Presle. Mnohokrát děkuji. Já jsem trochu nedůvěřivá, eh, pokud jde o případy, kde finanční nařízení něco nepřipouští. Já ale musím říci, že úplně tento případ nechápu, co zde tedy není možné. Děkuji. Merci bien. Alors. Mnohokrát děkuji. Pan generální ředitel, eh, jak je postoj komise k této věci? Merci, président. Eh, děkuji, pane předsedo. Nechceme vám eh, říci pouze to, jaký máme pocit, pokud je o tento případ. Chceme vám představit analýzu. Respektujeme všechny ty připomínky, které zde byly zmíněny. Právní skutečnost je samozřejmě ale trochu odlišná. Právní situace je taková, že článek 13 nařízení poukazuje na to, že je třeba provést jednu platbu. To znamená, že není možné rozdělit platbu na dvě části nebo na více částí. A dále, jak už bylo řečeno, e, není v naší pravomoci, abychom prováděli audit, pokud jde o to, jakým způsobem Renault rozdělí prostředky, které získá. A byly e, předloženy informace, e, bylo, tyto informace byly schváleny, nebo ta žádost byla schválena. A pomoc z evropského rozpočtu bude omezená na to, co je přípustné. Myslím si, že toto je z mé strany všechno. Bien, je vous remercie. Výborně, děkuji. To je trochu komplikovaná věc. Já jsem se spojil s Šibere, s Estel Grelie a já sám také jsem se pokusil eh, hm, zjistit, zda bychom to mohli rozšířit, eh, abychom vyřešili, přispěli k řešení situace zaměstnanců, hm, protože ta jejich situace je komplikovaná. A tak eh, jsem chtěl zjistit, zdali ta část těch prostředků by nemohla být dána někam do nějaké rezervy, anebo aby to nemohlo být třeba po dvou tranších. A eh, eh, zde komise i zpravodajka říká, že to nejde. Dá to někam do rezervy a, nebo platit po dvou etapách. Také i došlo k velké výměně přípisů různých mezi předsedkyně výboru pro zaměstnanost a e, e, generálním ředitelem Reno a i určitá prohlášení francouzské vlády máme a zdá se, že ten konkrétní problém, se kterým se potýká určitý počet e, zaměstnanců a počet se liší podle toho, s kým mluvíme, tak to je Eh, to vlastně je spojeno s tím, co se stalo poté, co eh, se dohodlo vedení Renaultu s odbory eh, na straně jedné a komisí, a kdy se tedy dohodli. A pomoc přidělená zaměstnancům v rámci toho globalizačního fondu to znamená, eh, to znamená eh, ty eh, tedy profesionální, ta profesionální dovolená a podobně, takže to se toho netýká. A já ale právně nechápu, co bychom mohli ještě udělat. My to musíme odmítnout unblock. Jak říká zpravodajka Leda, že bychom vlastně si vzali jako rukojmí tu pomoc eh, čerpanou z Fondu pro globalizaci a bychom to využili, že bychom za to získali nějaké ústupky od podniku. Bychom to použili, to je trochu komplikované, ale. A zpravodajka nám řekla, co si o tom myslí. Máme tři ústní pozměňovací návrhy, které byly předloženy panem Dardenem a paní Grelie, tak jak jsme slyšeli. A zpravodajka s nimi nesouhlasí, pokud se nemýlím. Výborně, dobře. A tudíž tyto návrhy se doplňují. D'accord. Alors, OK, donc nous allons les prendre au fur et à mesure. Takže vezmeme to průběžně odstavec 1 a zde máme k němu dva návrhy. Návrh 2, písemný návrh paní Grelie, pana Dadena, kdo je pro? Proti? Děkuji, zdržel se. Zamítnuto. Návrh eh, číslo 3, s ústním návrhem stejných autorů. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Stejná většina. Zamítnuto. Návrh čtyři Stejní autoři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh pět Rolanda Spaxas, zpravodaje pro 5, 6, 7. Můžeme hlasovat unblock? Ne. Takže 5 pro, proti, zdržel se přijat. 6. Zpravoda je pro, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 7. Přijat. 7. Zpravodajka je pro. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Nyní 8 pan Gredie, pan Frederik Garden eh, s dílčím hlasováním. První část eh, Temporary Workers End, tím to končí. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část. Spravodajka také nesouhlasí pro. A prověříme si druhou část. Hlasujte. Všichni odhlasovali. 22 pro, 16 proti, druhá část je přijata. Návrh 9, liberálové. Spravodajka je proti, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Zamítnuto a návrh 10. Pan Paxas. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. A nyní se dostáváme k návrhu číslo 2, ústní návrh 2 eh, o auditu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh ústní číslo 3, stejní autoři, pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 1, Alvaro pro, proti, zdržel se zamítnut. Závěrečné hlasování, prověříme si to elektronicky, nebo tedy budeme hlasovat elektronicky.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 žádné rozhodnutí. <laughs> Takže nebudeme hlasovat o tom transferu peněz. No, tak každý na sebe bere tedy tímto svou odpovědnost. A nyní přejdeme k dalšímu bodu programu. Uh, nous avons à voter des virements hlasovat o převodech. Podle bodu 3. Ne. Sidonie. Tam nejsou žádné převody, žádné transfery. Pokud jde o převody, my jsme obdrželi žádost o převod číslo 34. Tato žádost, kterou jste dostali e-mailem, to je globální převod. E, každý rok to komise předkládá na podzim. Spravodajka navrhuje, abychom hlasovali 7. listopadu. Prosím, uklidněte se. Ticho. Neboť k tomuto datu jsme obdrželi návrh e, opravného rozpočtu číslo 6 a odhad rozpočtu o kterém hovořil generální ředitel minulý týden. Takže 7. listopadu budeme mít jasněji, budeme mít už globální pohled na věci. To tak, pane řediteli? Ano. Dobře. A dále. Nebudeme hlasovat o převodu 22 eh, protože to se týkalo té pomoci Renaultu kterou jsme zamítli. Avšak mm, převod číslo 29. Zde se navrhuje, abychom hlasovali příští týden, poněvadž se to týká dalšího čerpání z fondu pro Rakousko. A to nám představí paní Matera hned po hlasování. A k převodu 36 zde také navrhuji odložit to na žádost zpravodaje Alfonsiho, protože se to týká e, dohody o rybovolu mezi EU a Marokem. A je v našem zájmu, aby ten transfer proběhl stejně jako stanovisko lhůta pro přijetí je 8. listopad, takže můžeme hlasovat 7. A nakonec, to tež platí pro 41, což je další čerpání z fondu pro přizpůsobení a budeme hlasovat zároveň jako v okamžiku o zprávě paní Matera. A pokud jde o rozpočty ostatních institucí, zde máme dva typy převodu. Jeden je, se týká ombudsmana a druhý eh, eh, se týká soudního dvora. Helga. Děkuji, předsedo, kolegové. Představuji vám eh, jeden žádost o předvod Evropského ombudsmana a čtyři od soudního dvora. Pokud jde o ombudsmana, ten chce posílit některé rozpočtové položky. Jedná se o položky týkající se softwaru, IT vybavení, Eh, vybavení pokojů a tak dále. Jedná se o 140 tisíc eur. Já navrhuji, abychom nebyli proti eh, tomuto transferu. A můžu jít eh, přímo k dalšímu převodu, nebo chcete o tom nejdříve hovořit? Takže teď k tomu ombudsmanovi. Spravodajka je pro převod, kde pro? Děkuji, proti. Děkuji, zdržel se. Přijat. A nyní eh, Soudní dvůr. Justice. Soudní dvůr má za cíl převést 170 100 eh, eur um, z penzí nebo na, eh, na penze. A dále chce převést 50 tisíc eur s informací na administrativní náklady a dále chce převést 600 tisíc eur z budov nebo uvnitř kapitoly týkající se budov. Požádali jsme o zdůvodnění každého převodu a mně toto zdůvodnění připadá rozumné, takže bych navrhovala nebýt proti těmto převodům. Très bien, je vous remercie. Výborně, děkuji. Takže dvojí zápor znamená ano support. Já jsem pro tento převod, aby to bylo jasné. Si? V klasickém francouzském divadle, když se řekne já tě nenávidím, to znamená já tě zbožňuji. A kdo je pro? Helko. Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A takže Eh, takže tím jsme skončili. Máme tři prezentace ještě, které se týkají tří zpráv a já navrhuji nejprve, abychom se podívali na bod čtyři, což je zpráva pana Alfonsiho o e, dohodě o partnerství o rybolovu mezi EU a Marokem. Pane zpravodaji. Oui, monsieur le président. Ano, pane předsedo. Tato dohoda o rybolovu s Marokem se týká jedné z hlavních dohod, které EU podepsala v této oblasti a e, e, má to být e, pouze souhlas. Tato smlouva již byla Eh, podepsána a je na nás, abychom to odsouhlasili, ale na rozdíl od eh, případ, eh, případu předtím, což byly sekundární, vedlejší smlouvy, nepodstatné, politicky nepodstatné, tak já si myslím naopak, zde ta dohoda s Marokem je problematická. Jde o velký objem a také je to politicky problematické, protože tady se obchází západní Sahara a vlastně se porušují práva této zóny eh, vůči OSN a skutečně to mi vadí, toto obcházení práva. Mně se zdá, že je to v rozporu, tedy obcházet mezinárodní právo, to je, není dobré přece. A potom zde 25 prostředků na tuto politiku spolupráce právě je předmětem této smlouvy a to je hodně 25 když představuje tato smlouva. A my již několik měsíců čekáme mm, e, e, na to, jak tato smlouva zlepší stav ekologie, stav lidských práv, jak to přispěje ke zlepšení i e, rozvoji těch nejchudších regionů. A ve své zprávě v závěrech zprávy já apeluji, vyzývám na výbor pro rybolov, protože my jsme eh, výborem, které, stanovu, které dává stanovisko, tak my, já navrhuji, abychom zamítli ten protokol při hlasování, aby se vytvořil nový protokol, který vezme do úvahy eh, tu část ekologickou, environmentální i ekonomickou ve smyslu pomoci lokálního obyvatelstva a aby ta dohoda, respektive protokol, musí respektovat závazky OSN vůči západní Sahaře. Děkuji. Děkuji, milí kolego. Já se mám několik žádostí o slovo. Nejprve paní, paní Moni. Gracias, presidente. Eh, todas las Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě zde naše eh, obavy a stanoviska jsou legitimní, ale asi to, co právě jsme slyšeli, si myslím, že je příliš rigorózní. A mm, eh, zde Eh, i eh, tedy náš rozpočtový výbor má určité své kompetence zde eh, s veškerou úctou vůči panu Alfonsimu, tak já si myslím, že on tam směšuje různá, různé argumenty, právní argumenty, politické argumenty e, i, mm, a směšuje to v našem, e, v, na, v této zprávě výboru pro rozpočet. Já si myslím, že to není dobré, to spíše tedy vyjadřuje politické postoje. Za prvé, zde nejde přece o to analyzovat nebo odsouhlasit prodloužení dohody o rybolovu. Eh, eh, nejde otázku dekolonizace, ani nejde o politický problém v rámci OSN. Eh, samozřejmě náš parlament je pro dekolonizaci západní Sahary a takže hm, zde hm, samozřejmě já připomínám, že to je bývalá kolonie Španělska, to je pravda, ale nyní je to Eh, tedy autonomní území, které, kde probíhá dekolonizace a eh, mhm, mezinárodní právo mm, se buď eh, respektuje nebo nerespektuje, ale netýká se to tedy této dohody s Marokem, protože přece jde pouze o prodloužení protokolu Eh, ke již stávající dohodě a eh, zde Evropská unie vždycky respektovala eh, dohody hm, a i tedy všechny právní služby, komise, parlamentu, rady, všichni vždycky přece respektují a respektovali mezinárodní právo. A jediné, co požaduje po nás mezinárodní právo proto, aby nějaké území, které je dekolonizováno, abychom respektovali práva eh, lokálního obyvatelstva na tomto území, tak jediné, co po nás chce, je, aby ta dohoda byla ku prospěchu lidem žijícím na tom území až do posud eh, zde komise nám dávala, tedy nám jako parlamentu dávala záruky, že to území o které jde, které eh, de facto je pod zprávou, eh, legitimní nebo nelegitimní, ale je to de facto eh, zpráva, kterou nad ní má. A tak komise nás ujišťovala, že to bude ku prospěchu lidí žijící na západní Sahaře. To je informace, které máme od komise, od příslušných orgánů a přece musíme mít důvěru v tyto informace a zde my jsme rozpočtový výbor, tak přece my nemůžeme tady posuzovat, zda je dodržováno eh, mezinárodní právo nebo ne. Máme na to eh, výbor, máme na to výbor pro přidružení, mm, kde se jedná o oplnění eh, smlouvy a zda ta smlouva respektuje mezinárodní právo a jak jsem řekla, mezinárodní právo říká pouze, že Eh, to musí být ku prospěchu obyvatel, kteří žijí na tom dekolonizovaném území. A já myslím, že je tady chybné hovořit o tom, že snad mm, se to, že to nějak narušuje eh, mezinárodní právo. Přece my tady nejednáme o dekolonizaci území, ale my hovoříme o prodloužení dohody mezi EU a Marokem a samozřejmě jsme pro dekolonizaci tohoto území v rámci OSN. Za druhé, vy říkáte, že eh, finanční úroveň je vysoká příliš tady. Hm pan Alfonsi by eh, eh, hm, eh, máte za to, že tato dohoda je příliš drahá a já si myslím, že tady nemůžeme to vyhodnocovat, zda je to 25% nebo 10%, přece stojí to, co to stojí, tak to bylo vědáno v rámci té dohody. To není na nás posuzovat. A za třetí, tam, kdež, kde vy chcete, abychom mm, se sešli společně s rozvojovým výborem a s výborem pro rybolov, abychom se s nimi sešli, abychom zjistili, zdali jsou plněny ty ekologické požadavky a ekonomické požadavky ku prospěchu rozvoje místního obyvatelstva, tak já se omlouvám, já si myslím, že to také není přece v kompetenci našeho výboru a mm, Mm, náš výbor pro rozpočet přece nemůže vyhodnocovat eh, to, eh, jaké tedy eh, ty ekologické požadavky budou vyžadovány. To přece zase musí řešit Rada pro přidružení, respektive výbor pro přidružení. To ten posuzuje plnění těchto požadavků, stejně jako to mezinárodního právu. A já si myslím, já se omlouvám, ale mně se zdá, že to je úplně milné, je to takové pokřivené tady Tady přece jde o prodloužení dohody o rybolovu, eh, respektive jejího protokolu a zde se žádá o eh, to prodloužit tu dohodu a ta přece již obsahuje všechny ty garance, všechny záruky od komise máme v tom smyslu, že je plněno mezinárodní právo a eh, tak jak i hlasoval na plénu parlament již když šlo o to vložit tuto dohodu, eh, kterou se zabývají eh, různé výbory a my tehdy již jsme řekli, že my nejsme pro takové pozice předložit to nějakému soudu. Ne, my jsme pro prodloužení této dohody, která již <laughs> je v běhu a je třeba co nejdříve, ale samozřejmě vyjednat novou smlouvu, která bude obsahovat lepší podmínky. Bien, je vous remercie, euh, madame, monsieur Aglund. Mnohokrát děkuji. Pan Haglund. Děkuji, pane předsedo. Já eh, jsem zpravodajem k tomuto tématu ve výboru pro rybolov, takže bych chtěl říct několik slov. Myslím, že první a dva projevy ukazují, že není příliš příjemné být zpravodajem k tomuto tématu, protože je zde celá řada eh, různých citů, emocí, a myslím si, že kolegové to také ukázali. V podstatě souhlasíme s tím, co eh, říkala kolegyně ze socialistů o tom, co bychom měli udělat ve výboru pro rozpočet. Je zde celá řada ekologických otázek. Vy, kteří to, o tom nic nevíte, můžete si přečíst postevaluační dohodu a uvidíte, že zde jsou otázky životního prostředí, které jsou problematické. Nicméně e, to nemáme hodnotit zde v tomto výboru. Myslím si, že také pro nás není zásadní, abychom ho hodnotili v tomto výboru, zda je to kompatibilní s mezinárodním právem či nikoli. To není naše kompetence. V podstatě souhlasím s tím, co zde zaznělo o otázce západní Sahary, nicméně plénum už rozhodlo většinově o této věci, o postoji k této věci. Nicméně, co chápu jako hlavní eh, úkol, je, abychom eh, zhodnotili tuto věc jako ekonomickou otázku a podívali se na to, jak se zde využívají peníze daňových poplatníků. Eh, podívejme se na hodnotící zprávu současné dohody. Celkový závěr hodnotící zprávy, kterou zadala komise, je následující. Výsledek prvního čtyřletého období eh, dohody s Marokem je eh, výsledek, který eh, nás zklamalo. To je také věc, o které jsme hovořili ve výboru pro rybolov. Existují různé přístupy k tomu, jak řešit tuto otázku. Někteří kolegové to zmínili, někteří to vnímají jako přechodné období pro v budoucnu lepší dohodu, někteří to chtějí hned ukončit. Ale eh, ve výboru pro rybolov včera jsme se shodli na tom, že dohoda je špatná a že musíme mít lepší dohodu v budoucnu. Na tom jsme se shodli v podstatě všichni eh, všichni ze všech politických skupin. A dále, jak to eh, řešit. Existují různé přístupy, ale o tom budeme muset dále hovořit. Nicméně, pokud jde o ty ekonomické aspekty, hodnocení eh, této dohody z ekonomického hlediska dospívá k závěru, že ze všech eh, dohod, eh, které v, současně, v současnosti platí, tato dohoda je největší zátěží pro evropského daňového poplatníka. Toto není můj názor, toto je objektivní hodnotící zpráva. Dále se zde praví, že pokud jde o nákladové efektivity, dohoda mezi EU a Marokem je nejméně úspěšná ze všech bilaterálních dohod v oblasti rybolovu. Takže, kolegové, to je něco, o čem bychom měli hovořit zde ve výboru, protože to je náš hlavní úkol a já doufám, že se nám podaří eh, nezabředat do této diskuse o západní Sahaře. Eh, vím, že je to důležitá věc, ale eh, tyto věci nemůžeme řešit zde v tomto výboru a nemůžeme řešit také ekologické otázky. Za to je odpovědný výbor pro rybolov. Takže, pane předsedo, to je věc, která mě znepokuje a já si myslím, že eh, to je věc, ke které bychom měli zaujít, zaujmout postoj zde ve výboru. To, že je to ekonomicky neudržitelný eh, dokument. Někteří poukazují na to, že eh, být tvrdý by vyslal špatný signál k Maroku, ale musíme si vzpomenout na to, že v roce 1999 byla dohoda zrušena z podobných důvodů a byli jsme 8 let bez dohody a nebyl to až takový problém. Spolupráce s Marokem je důležitá, protože Maroko je jedním z našich partnerů v severní Africe, ale ta spolupráce by měla spadat pod politiku eh, sousedství. Eh, a dohoda o rybolovu by měla být přínosem pro obě strany, eh, ale toto určitě není přínos pro evropské daňové poplatníky. Možná je to dobré pro španělské rybáře, ale objektivní hodnotící zpráva zadaná komisí dospěla k závěru, že z ekonomického hlediska to není dobré. Mnohokrát děkuji. Okay. Lavia, já eh, si myslím, že po té, co jsme si vyslechli předřečníky, eh, tak eh, já si myslím, že to mohu podepsat Vzhledem k tomu, že úkol rozpočtového výboru není eh, samozřejmě eh, vstupovat nebo jednat o meritu věci, protože to je výbor pro rybolov, který specificky toto vyhodnocuje. A já si ani nemyslím, že je naším úkolem nějak eh, vyhodnocovat slučitelnost dohody s mezinárodním právem. A protože právě i zde máme celou řadu právních stanovisek, i právní služba OSN, právní služba komise se k tomu vyjádřila, máme i právní stanovisko rady, i mm, právní služby parlamentu a tudíž já si nemyslím, že zrovna nás, náš výbor by se k tomuto tématu měl vyjadřovat, eh, protože určitě to ani není v naší kompetenci. A mm, teď vzhledem k pozici kolegy Alfonsiho. Možná, že mm, tam je něco, co bychom mohli ještě přehodnotit a mm, určitě všechny frakce budou spolupracovat a případně to zrevidují. Na druhé straně také třeba si připomenout, tak jak jsme již tady slyšeli, že parlament na minulé plenárce zamítl Eh, eh, eh, i to usnesení DAF Alfon, Alfonsi právě, kde se žádalo obrátit se na soud. A já si myslím, že přece nemůžeme zvrátit rozhodnutí, které jsme již přijali. A <clears throat> ani si nemyslím, že obrátit se na soud by bylo k něčemu vzhledem k tomu, že prodloužení dohody skončí v únoru 2012 a určitě Eh, ani soud by nebyl schopen v takové krátké lhůtě něco rozhodnout. A, mm, takže tato cesta také není schudná. Chtěl bych apelovat na kolegu Alfonsiho, aby vzal do úvahy průběh naší rozpravy a aby zrevidoval tu zprávu a aby ji omezil skutečně na kompetence v našeho výboru a aby nepřekračoval hranice našich kompetencí. Děkuji. Merci, mon cher collègue Estelle Děkuji, vážení kolegové. Startovali, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, možná by snad bylo na místě zjistit od komise, jaký máme manévrovací prostor v této věci a případně ještě nějaký návrh, komentář k tomu, jaké budou důsledky naší konečné volby. Eh, proto ta intervence po osmi měsících, protože e, faktem je, že to, co uděláme, e, značně ovlivní smlouvu, která vstoupí v platnost v roce 2012. Takže e, to jsou ty aspekty, které bych chtěla, aby komise komentovala. Děkuji zpravodajovi panu Anfolcimu, že zmínil, že to je velice ožehavé téma musíme říci, že negativní hlasování v parlamentu neučiní z toho rybolovu, který již probíhá proces jaksi přátelštější vůči, život, vůči životnímu prostředí nebo vůči čemukoliv jinému. Proto si myslím, že je důležité, aby parlament zaujal pevné stanovisko a měli bychom eh, jednat ještě dříve, než se všechno ostatní rozhodne. Pane Haglunde, chcete reagovat na to, co říkala paní Grelie? Ne? Vy eh, jste žádal o slovo? Tak prosím. Ne? Pakliže ne, tak má slovo paní Zabal. Děkuji, pane předsedo. Několik málo připomínek. Já nesouhlasím zcela s panem Alfonsim a s jeho stanoviskem. Jednak formálně. Máme před sebou návrh, který je navržen hodně složitě. a Je tím pádem složité eh, dopracovat se toho, kde by se nechal pozměnit. Eh, potom odůvodnění, tam máme odstavec, který eh, ve španělské verzi začíná také, ale první odstavec, který začíná slovem také, je poměrně zvláštní. My jsme v rozpočtovém výboru a jsme v pokušení intervenovat, eh, pokud jde o obsah této zprávy, což není naše starost. My musíme hovořit o těch rozpočtových dopadech, ale zde nejsou prezentovány žádné rozpočtové argumenty, podle kterých bychom mohli hlasovat tak či onak. V tomto konkrétním případě prodloužit eh, tuto dohodu. Eh, jediný komentář který je zde uveden, je nějaká ta celková hodnota 36 milionů euro. Dobrá, ta předchozí smlouva byla ještě navíc peněz, znamená to 25% celé rozpočtové řádky, ale to není argument. Není to argument pro to, aby docházelo k nějakému převodu. Samozřejmě dohoda je to obsáhlá, má celou řadu složek, a rozpočtový řádek pro rybolov je poměrně malý, ale ani to není dostatečně vážný důvod pro to, abychom tento převod zamítli. Takže já bych se chtěla zeptat, zda existují nějaké pádné argumenty z hlediska rozpočtu, například když povolíme toto, tak nebudeme mít peníze na nic jiného. E, pokud nic takového ale není, tak nevím, proč e, by toto stanovisko vůbec mělo vzniknout. Děkuji. Pan Gariga. Pane předsedo, již jsme slyšeli argumenty a eh, eh, je to tedy španělsko-španělské téma, jak vidíme, a já proto chci vyjádřit souhlas s argumentací kolegů a to, že by nemělo smysl se věnovat eh, takovým aspektům jako lidská práva a eh, my se na to díváme z pohledu rozpočtu a vždycky jsme eh, se zabývali s zprávami z výboru pro rybolov z pohledu rozpočtu a nesmíme směšovat různá témata. A asi v tomto okamžiku nejlepší by bylo hlasovat pro, respektive do, eh, zamítnout doporučení zpravodaje, eh, neodsouhlasit tu dohodu a to z důvodu, které jsme slyšeli od předřečníků. Eh, Dobrá, děkuji. Pan Haglund si chce ještě vzít slova, poté zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní Grelier teď odešla, ale já jsem chtěl říci, že jde o ty, o ty dopady, jde o to, že budeme platit za čas, který jsme tím zatím strávili. Pokud tato dohoda bude ukončena tento rok, stejně zaplatíme eh, a rozšíření je v podstatě jenom jeden rok a stejně to v únoru skončí, což znamená, že na plenárce až to budeme odhlasovávat, což bude nejspíše až v červnu, protože jednání na výboru pro rybolov budou probíhat dlouho, eh, protože je to, jak říkám, velice, eh, velice ožehavé téma. Pardon, ne v červnu, ale v lednu budeme hlasovat, což je vlastně měsíc před skončením celého tohoto období, tak jako tak. A pokud tehdy řekneme ne, tak zaplatíme tedy pouze těch 11 měsíců, pravda, místo 12, ale platit budeme každopádně. Takže to je ten e, dopad praktický. E, v reakci na to, co říkali naši španělští přátelé od socialistů a EPP. Eh, já jsem doufal, že mě budou poslouchat, když jsem hovořil předtím eh, o, těch hospodářských aspektech. To je něco, o čem musíme hlasovat, protože když pouze zahlasujeme ano, tak přijímáme, že máme hodnotící zprávu eh, komise, kde se mluví o tom, že to je hospodářsky neudržitelná dohoda. A pokud v našem stanovisku v podstatě řekneme, že je to v pořádku, tak to je, to je ten signál, že e, náš výbor přijímá to, akceptuje to, že se takovýmto způsobem utrácí peníze daňových po, e, poplatníků. Takže e, ve vysvětlujícím prohlášení ze své zprávy, které jsem vám roze, rozeslal dnes odpoledne. Tam máte všechny ty hospodářské aspekty a mé názory. To pochází z té hodnotící zprávy, kterou, jak říkám, vám mohu dát k dispozici. Pokud chcete, tak vám ji rád rozešlu. Takže ta hospodářský aspekt tu je. Samozřejmě eh, předložím pozměňovací návrh, abych tyto aspekty do celé věci zahrnul, protože to je naším úkolem podívat se na hospodářské aspekty této dohody a ty jsou v tomto případě velmi problematické. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan zpravodaj má slovo. Děkuji, pane předsedo. No, ze všeho nejdříve chci říci, že není má vina nebo vaše vina, eh, když eh, nyní hovoříme o dohodě, která byla vyjednána někdy dávno a která má skončit v podstatě přesně v době, kdy o ní parlament má hlasovat pokud se podíváme na argumenty těch lidí, kteří s tímto přišli, tak v podstatě bychom souhlasili se vším bez ohledu na to, jak pozdě se nám to předlí. A svět by byl pak ideální, všichni by byli spokojeni. Já s tím nesouhlasím, já si myslím, že máme odpovědnost, zejména v tomto případě, kdy se jedná o velice důležitou dohodu. Je důležité, abychom se touto dohodou zabývali, zejména kvůli principiálním zásadám, které předznamenává. Pokud nám jde o to, co se stane s penězi daňových poplatníků, e, za předpokladu, že daňoví poplatníci chtějí, aby se ty peníze nakládaly řádně, tak musíme my zajistit, že se budou vynakládat podle práva. Pokud budeme utrácet peníze v eh, rozporu s mezinárodním právem, tak to je v podstatě i proti zásadám našeho rozpočtu. Nejde nám však pouze o právo, jde nám o naše cíle. Udržitelný rozvoj je jedním z našich cílů, který my jako rozpočtový výbor máme za cíl zajišťovat. Máme za cíl zajistit, že ho budou zajišťovat výdaje, které souhlasíme. A já děkuji mnohokrát panu Haglundovi za to, že vysvětlil podstatu eh, tohoto tématu z hlediska výboru pro rybolov. Máme zde dvojí problém. Jednak tedy ty výdaje jako takové a výdaje právně vzaté a jejich kompatibilita s cíly trvale udržitelného rozvoje, který, jak si pamatují, parlament jednomyslně schválil. Eh, na závěr chci říct si tolik. Principy a jejich aplikaci můžeme klidně ignorovat. Ale faktem je, že to, toho už jsme měli 30 let a podívejte se, kam nás to dovedlo v Tunisku nebo v Líbii nebo v jiných zemích daného regionu. Pokud se vzdáme svých principů, myslím si, že se dostáváme na velice horkou půdu, zejména pokud jde o naši budoucnost, mimo jiné pokud jde o environmentální aspekty a pokud jde o aspekty politické, jejich součástí je rozpočet. Takže ze všech těchto důvodů bychom v parlamentu měli zasadit proti takovýmto rozhodnutím, měli bychom podporovat právo v Unii a měli bychom to připomenout i ostatním institucím. Děkuji vám Výbor pro zahraniční záležitosti však na toto nemá stanovisko, nebyl o to požádán. Pane Haglunde, byl požádán výbor pro zahraniční záležitosti? Nebyl. E, já si myslím, že v tuto chvíli by to možná bylo moudré. moudré. E, pokud jde o to téma západní Sahary, vím, že závěry tohoto parlamentu jsou poněkud jiné, ale pokud vím, tak se to vyřešilo v, na posledním Štrasburku. Většina si nemyslí, že to je právní problém. Je tu menšina, která si myslí něco jiného, ale zaměřovat se na tuto debatu není příliš užitečné, zejména v tomto, v tomto výboru. A AFED jsme nežádali o stanovisko, mohlo by být užitečné z určitých hledisek, ale o pouze by to otevřelo ten, tu západosaharskou otázku. Já si myslím, že to není nutné, protože to zkrátka nikam nevede. Takže bude stanovisko od DEVE a od nás. Mělo být ještě stanovisko z, výro- z výboru Envy a to mi došlo až po přečtení té hodnotící zprávy, ale teď už je bohužel moc pozdě. Dobrá, děkuji, říká pan předseda. Já si myslím, že jeden závěr, který snad můžeme učinit, je, že pokaždé, když eh, máme jednat o zahraničních aktivitách Evropské unie v konkrétním regionu. Mám pocit, že bychom měli konzultovat s výborem pro zahraniční záležitosti. Jak říkal jeden předřečník, jedná se o politiku a rozpočet je součástí politiky, ale to neznamená, že jsme odborníci za zahraniční záležitosti. Na to máme jiný výbor. Tady máme několik témat, kde je toto v podstatě stejné, například konflikt v Palestíně. Než jsme došli k závěrům eh, k tomuto tématu, spolupracovali jsme velice úzce s Výborem pro zahraniční záležitosti. Dokonce jsme i v terénu provedli společnou, společnou návštěvu, tak, abychom správně pochopili eh, aktuální situaci v oblasti vyjednávání eh, Izraele s Palestinci. A podobné je to se, se situací na západní Sahaře. Jaké tam jsou propojení, jaka, jaké, jaké tam jsou možné interakce s e, například s těmito dohodami o rybolovu. Bylo by proto vhodné, abychom využili bohaté zkušenosti kolegů z výboru pro zahraniční záležitosti. já to navrhnu na příští konferenci předsedů výboru. Teď, pokud jde o termíny, 14. října je termín pro pozměňovací návrhy v 10 hodin, prosím. 7. listopadu se bude hlasovat 20. listopadu eh, na eh, výboru pro rybolov. Dále, bod 5 na pořadu eh, jednání žádost Chorvatska členství v Evropské unii. A nyní tedy stanovisko pana Ferma. Děkuji. Je to stanovisko ehm, výboru pro zahraniční záležitosti, pokud jde o žádost Chorvatska o členství. Jak víte, ten proces byl už dokončen, teď jde o ratifikaci v členských státech a souhlas Evropského parlamentu. Eh, AFED se rozhodl vypracovat dvě zprávy, jednu velmi formální, pokud jde tedy o žádost Chorvatska, eh, a poté zprávu z vlastní iniciativy o politických dopadech eh, chorvatského přistoupení. A právě tato zpráva z vlastní iniciativy, jejich, je to, k čemu my se vyjadřujeme. Situace nyní je taková, že bychom o této zprávě měli hlasovat eh, tak, aby se na plenárka stihla eh, v listopadu nebo v prosinci, protože poté panuje názor, že nový, nový chorvatský parlament, tam proběhnou volby na, za, na, za, na začátku prosince, rozhodnou ještě před Vánoci a poté v lednu nebo v únoru bude referendum, zda se Chorvatsko připojí do EU nebo ne. A chtěli by se připojit eh, začátkem července 2000, 2013. Toto stanovisko je založeno na společné delegaci našeho výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu v Chorvatsku, eh, což byla delegace velice užitečná, ačkoliv se ehm, obě zastoupené strany zcela neschodly, ehm, shodli jsme se na většině okruhů. Chceme se zabývat pouze hospodářskými a rozpočtovými aspekty. Objevuje se určitá kritika. V tomto stanovisku jsou i nadále oblasti, kde Chorvatsko musí nadále pořádně zabrat, ale Nejedná se o takové problémy, které by mohly nějak ohrozit náš souhlas s chorvatským přistoupením do EU. Je důležité říci, že když my řekneme ano, neznamená to, že v Chorvatsku je všechno v pořádku. Ještě spousta věcí, které musí udělat. V odstavci 3 hovoříme o potřebě další modernizace hospodářství, hovoříme o nutnosti vylepšit konkurenceschopnost, a o diverzifikaci. To je jeden jejich problém. Oni jsou zcela závislí na turistech a je potřeba, aby diverzifikovali své hospodářství a musí si naplánovat využívání strukturálních fondů tak, aby této diverzifikace dosáhly. Dále, a to je jeden z nálezů delegace, existují stále obavy o administrativní kapacitu a absorpční kapacitu Chorvatska. To v situaci, kdy předpřístupové eh, fondy budou rozšířeny na fondy plnohodnot, na financování eh, plnohodnotného člena, protože to je o hodně víc peněz samozřejmě. A podobně jako u mnoha nových členských států, Oni mají nějakou centrální kapacitu na úrovni vlády, ale nemají dostatek administrativní a dozorční kapacity na úrovni regionální a lokální, eh, kde jsou na tom poměrně špatně. Došli jsme k závěru, že je nutné, vzhledem k tomu, kolik práce už bylo vytvořeno, zahájit dočasnou finanční spolupráci, eh, abychom Chorvatsku pomohli posílit justiční administrativní kapacity tak, aby se to vše stihlo před přistoupením. Eh, to samé platí pro eh, kapacity integrace do šengenského prostoru. I zde potřebují naši podporu, aby posílili pohraniční kontroly Všichni jste viděli mapy. Chorvatsko má opravdu dlouhé hranice. Má hranice s celou řadou poměrně kontroverzních zemí, jako je Srbsko, Bosna, Kosovo, Makedonie a tak dále. Což z tohoto tématu činí téma opravdu, opravdu důležité. Odstavec 6, ten je možná ten úplně nejdůležitější. My zde vítáme, že se zvyšuje efektivita v boji proti korupci v Chorvatsku. Jak možná víte, eh, oni podnikli kroky proti celé řadě vedoucích politiků, včetně bývalého premiéra a včetně bývalých ministrů a jiných vysokých státních úředníků, takže jsou velice efektivní, ale i přesto eh, toto je stále eh, jednoznačně velký problém. Korupce nejenom na té nejvyšší úrovni, ale i na jiných úrovních ve společnosti stále kvete. Takže e, musí učinit více kroků pro boj e, s ním. My musíme zejména chránit finanční zájmy Evropské unie. Oni jsou teď v tom přístupovém stádiu. A já jsem si to nehda e, ověřoval u velvyslance Chorvatska. Zatím nedošlo v Chorvatsku k ani jednomu případu z pronevěření evropských peněz, což je velice pozitivní. Ten poslední odstavec, tedy od odstavce 8 a dál až do 12, tady hovoříme o perspektivě víceletého finančního rámce a rozpočtové perspektivě, jak s Chorvatskem budeme nakládat. Když jsme tento finanční rámec přijímali, to znamená od roku 2007 dál, přístup Chorvatska nebyl zohledněn a e, e, rada to celé téma Chorvatska řešila a jejich idea je taková, že by eh, ty náklady na Chorvatsko měly být kompenzovány redistribucí rozpočtu. Já si myslím, že to není dobrý nápad. Nejedná se o málo peněz, jsou to stovky milionů. My tu často bojujeme o každých pět nebo deset milionů euro a tohle je mnohem víc. Je to opravdu spousta peněz a myslím si, že není rozumné eh, hovořit o likvidaci těchto nákladů redistribucí rozpočtu. To platí i pro rok 2013, což ještě v rámci tohoto finančního rámce i pro ty roky další. Takže nejenom z rozpočtového, ale i z, politic, z politického hlediska by bylo poněkud trapné říct si Chorvatsku, že v podstatě jim říkáme, vy nejste dost důležití na to, abychom pro vás získávali nové peníze. My vás v podstatě rádi přivítáme, pokud se nám podaří, eh, podaří okrájet rozpočty všech ostatních. A to vůbec není dobrá zpráva, zejména když tam má proběhnout referendum. E, teď to vypadá tak, že v referendu bude přístup schválen, ale e, to stanovisko by se mohlo klidně změnit. Většina to není rozhodně nějak závratná. Takže e, to se snažíme změnit, tu jinou perspektivu té rozpočtové stránky a revizi víceletého finančního rámce. Vítáme také Chorvatsko při diskusích o dalším finančním rámci protože jakmile se budou Chorvati moci státi pozorovateli v Evropském parlamentu, měli by se jako pozorovatelé moci zúčastnit eh, vyjednávání o VFR. Děkuji, to je ten návrh. bien, merci. Výborně, děkuji pane zpravodaji a e, mám zde dvě žádosti o slovo Ingeborg Kresle. Děkuji. Mně se to stanovisko Grna líbí. Já jsem byla pozitivně překvapená, musím říci ale chci poukázat některé problémy, které už máme s naším starým členem řeckém je zde důležitá otázka korupce a tento problém je také v Rumunsku a Bulharsku. Proto bych žádala o to, jestli bychom mohli požadovat, aby zprávy o pokroku komise nebyly tak květnaté. Já bych chtěla abychom vyzvali komisi, aby vypracovala zprávy o pokroku eh, týkající se skutečných faktů. Například v Chorvatsku eh, ten počet eh, případů, které čekají na vyřešení u soudu, je obrovský. Když se tam člověk podívá, vidí, je skutečně překvapen, kolik případů čeká na vyřešení. Myslím si, že kdybychom vždycky eh, na tento problém poukázali, eh, na jasný počet případů, které čekají na vyřešení, Chorvatsko by s tím začalo něco dělat. Myslím si, že je důležité, abychom začali na Chorvatsko tlačit. Možná bychom tam mohli napsat eh, větu týkající se eh, zlepšení informací, které obsahují zprávy o pokroku, aby bylo vidět, jestli dochází k pokroku, nebo naopak, jestli se země eh, vrací zpět k původní situaci. Myslím si, že by to bylo důležité také v oblasti, v oblasti zahraniční politiky. Děkuji. Děkuji, Inge. Takže stejně, jako je to s těmi zátěžovými testy, tak i státy by měly podrobit se takovému zátěžovému testu ohledně korupce a e, čestného chování, podle ale kritérií, které zatím ani v těch našich zátěžových testech nemáme. Paní Něcky, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pogratulovat panu Fermovi k tomu návrhu, který předložil. Bohužel jsem neměla mnoho času abych se seznámila s rozpočtovými dopady přístupu Chorvatska, takže mám jenom několik připomínek. Za prvé, z osobního hlediska bych chtěla vyjádřit svoj, svoji naději, že Chorvatsko bude mít a plně fungující um, administrativní struktury na zprávu evropských fondů. Plně podporuji návrh paní Gresle. Um, Myslím si, že eh, postup cukru a byče je zásadní, ale přesto bych chtěla poukázat na to, že, je, že ne vždy je správně využíván. Nicméně se domnívám, že eh, přechodné facility mohou mít pozitivní dopad. Nicméně mám obavu, že eh, současný finanční rámec nebyl dostatečně změně nebo dostatečně nezohlednil přístup Chorvatska. Souhlasím s panem Duranem, že není možné financovat přístup Chorvatska pouze převodem prostředků, protože se jedná o mnoho peněz. A později, až se více ponořím do té zprávy, tak možná budu mít ještě další připomínky. Děkuji, pan Bokroš. Mnohokrát děkuji, budu velice stručný. Plně podporujeme přístup Chorvatska, ačkoliv je pravda, že to, co je zahrnuto ehm, ve zprávě eh, Grona. Je pravda zkrátka, že eh, vstup do EU je pouze jeden krok na dlouhé cestě, ale to platí pro celou řadu jiných zemí, kde jsou problémy s korupcí, s právním státem a tak dále. Takže Myslím si, že je potřeba tyto problémy zdůrazňovat, ale ne přehnaně. Je potřeba nalézt eh, citlivou rovnováhu a já si jsem jistý, že Guran to dokáže tak formulovat, abychom vyslali odpovídající signál, ale zároveň, aby to nevypadalo tak, že eh, nepoukazujeme na problémy zemí, které už jsou v EU mám trochu jiný názor na otázku rozpočtu. Souhlasím sice s tím, že je to hodně peněz, v tom má Göran eh, pravdu. Nicméně, já bych neřekl, že by to měly být nové peníze. Eh, nebo že všechny ty peníze by měly být nové. Můžou to být částečně převody, částečně nové peníze. To si musíme být vědomi. Myslím si, že to nutně nevysílá špatný signál, protože Chorvati dobře vědí, jaká je situace, protože to je přesně to, co se dělo před posledními dvěma rozšířeními. Takže to není nutně špatný signál. Nemyslím si, že by to ovlivnilo referendum, které se bude konat. A bohužel Ehm, eurová krize má větší ehm, dopad na eh, srdce a duše Chorvatu. A když si přečtete tisk, eh, uvidíte, že celá řada intelektuálů v Chorvatsku je proti. A to má velice negativní dopad na celkový postoj. Takže myslím si, že to je negativnější než tento signál, který my bychom vyslali. Myslím si, že ehm, to naše poselství by mohlo být dobře a citlivě formulováno. A děkujeme, kolegové, ještě pan zpravodaj. Já budu velice stručný k paní Gresle. Já naprosto souhlasím s tím, co jste říkala a myslím si, že by bylo dobré, aby paní Gresle předložila eh, pozměňovací návrh. 27. října je lhůta pro pozměňovací návrhy, takže máte možnost ho předložit. Nemyslím si, že by zde že bychom se na tom neschodli. To samé platí pro paní Menicky. Pokud jde o pana Bokroše, k tomu, co říkal, a situace je citlivá, to je jasné. V Chorvatsku mají velké obavy, pokud jde o hospodářskou krizi v eurozóně a v Evropě. A to je důvod, proč chci, být, chci, aby tato zpráva byla velice vyrovnaná. Měli bychom být kritičtí ve chvíli, kdy je důvod pro kritiku, ale pokud bychom byli přehnaně kritičtí, mohlo by to mít negativní dopad na situaci v Chorvatsku, protože oni skutečně pozorně sledují všechno, co napíšeme a řekneme v tomto parlamentu každý den sledují, kdo co řekne, kdo co napíše o Chorvatsku a dostává se to do tisku. Takže musíme být velice opatrní a spravedliví. A to já také chci být. Děkuji, Garane. Děkuji, Garane. Takže připomínám, jak řekl Garan, že termín pro návrhy je 27. 10. 7. listopadu přijmeme stanovisko a eh, zpráva v gestorském výboru AFET přijme ji 14. Eh, eh, listopadu a měli bychom hlasovat prvního na začátku tedy prosince na plenárce a po Potom hmm, následuje tedy podpis a přistoupení a tak dále. Jsou tady ty plánované etapy, které čekají naše chorvatské přátelé. Poslední bod. Teď se vrátíme k Barbaře opět. Barbara. Ta eh, teď eh, má eh, nějaký rozhovor se svým koordinátorem a ona E nám předloží návrh pro uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení, jeden pro Rakousko a druhý pro Řecko. Paní zpravodajko. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná. E, já e, Eh, s potěšením vidím, že tento fond je protagonistou našich diskuzí a že my eh, pomáháme z něho našim spoluobčanům, takže to je jasné. A e, všichni, e, e, kteří hlasovali proti, tak vidím, že tady nejsou, a, takže jsou tady jenom ti, kteří jsou pro tento fond. Vidím, že EPP je většinově pro tento fond, který je výrazem solidarity s našimi spoluobčany, což je základní pilíř tedy principu socialistické frakce. A já mm, mm, byla jsem zklamána mm, tím hlasováním před chvíli, ale dobře, tady teď jde o to zmobilizovat opět tento fond, kde ty částky jsou malé. Týká se to dvou států, které eh, nejsou eh, možná tak důležité jako eh, Francie. První je od Rakouska, propuštění zaměstnanci, kteří by měli dostat eh, pomoc, je jich 502 těchto zaměstnanců a je, týká se to 7, 6, 7, 6 podniků v sektoru dopravy a ta žádost se týká 3 milionů 643 tisíc euro zhruba. A mm, potom další to je 742 e, e, mm, e, zaměstnanců z Řecka a je to retail, obchod, kterého se to týká. A částka je 2 miliony 918 tisíc euro, zhruba řečeno. A já nevím, zdali eh, kolegové mm, chtějí předložit pozměňovací návrhy i eh, k těmto návrhům. 20. Eh, říjen to je termín pro návrhy, 7. listopad to je den hlasování v našem výboru a na plenárce v listopadu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní zpravodajko. Chce někdo položit otázky zpravodajce? V těchto dvou případech ne. Dobře, takže a, mm, připomínám tímto, že pokud je o tyto dva body, tyto dvě mm, agendy, tak zde máme termín pro návrhy 20. říjen, potom výbor EMPL se vyjádří 7. listopadu a pár hodin na to stejný den budeme hlasovat eh, zde u nás, tak abychom mohli postoupit věc do pléna v listopadu. Vidíte, pracovali jsme vynikajícím e, způsobem a končíme před půl sedmou, tak e, abychom i mohli uvolnit naše e, tlumočníky a další spolupracovníky a potvrzuji, že ve čtvrtek můžeme zrušit schůzi a i v pondělí ušetříme dvě schůze. Bez nich se obejdeme a uvolníme se na práci na jiná témata. A ještě bych chtěl poděkovat sekretariátu, který pracoval vynikajícím způsobem. Tomu bych chtěl tedy poděkovat, protože díky němu pracujeme takto rychle. Tím končím schůzi.